A sice je to společná rozprava, jedná se o dohody o partnerství v oblasti rybolovu. Takže máme tady doporučení pana Valesy, je to dohoda mezi EU a Liberií o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a dále doporučení pana Mato, je to dohoda EU Mauritánie o partnerství v odvětví rybolovu, rybolovná práva a finanční příspěvek. Takže nyní bych požádal eh, pana Valesu, aby se ujal slova jako zpravodaj. Eh, Děkuji. Toto je první dohoda mezi Liberií a Evropskou unii a to podle eh, protokolu o přidružení, tak jak byl podepsán v prosinci 2015. A závěr bude samozřejmě předmětem schválení našeho parlamentu v tomto týdnu je důležité udržovat dobré vztahy s Liberií a e, Tady musím říct, že e, stávající dohoda bude proto dobrým nástrojem. Zároveň si myslím, že to bude také k dobru Evropské unie jako celku. Evropská unie a Liberie již spolupracující, e, spolupracují prostřednictvím více e, rámcového programu Spojených národů a kromě toho Liberie také spolupracuje s Evropskou unii proti ne, s regulovanému eh, rybolovu, nehlášenému a nezákonnému rybolovu. Tady jde o priority společné rybolovné politiky a jejich vnějších rozměrů a cílem je vytvořit strategické partnerství mezi Evropskou unii a Libérií. Hlavním cílem z nového protokolu je umožnit eh, unijním plavidlům v liberijských výsostných vodách eh, lovit ryby. Tady jde o 34 Eh, plavidel z Francie a eh, Španělska. Jde o nějakých 650 tun eh, ročně a Evropská unie bude platit 650 tisíc eur, které budou rozděleny podle pravidelného režimu co do práv k přístupu a, více, a ročních závazků. Jde tedy o prosazování udržitelného rybolovu a zdravého využívání eh, rybolovných eh, eh, stavů v liberijských vodou, vodách. Proto tedy doporučuji, aby náš parlament schválil stávající návrh dohody. Děkuji panu Valesovi a na řadě je pan Mato. Prosím. Děkuji vám, pane předsedající, vážený pane komisaři, vážení kolegové. Před několika týdny jsme hovořili eh, zde na plénu o zahraničním rozměru společné rybářské politiky a podpořili jsme změnu strategie, která by měla přispět k lepším zárukám pro naše loďstvo, k lepším zárukám dohod a k lepším podmínkám pro země EU i pro třetí země, s nimiž se dohody podepisují. Ten rybářský protokol s, Mauret, s Mauritánií vlastně konstatuje, že e, děláme krok ku předu správným směrem. Byli jsme schopni podepsat dohodu, která je mnohem lepší než ta předchozí, jak pro evropské loďstvo, tak pro Mauritánii a jeho obyvatele, kteří budou těžit nejen z toho finančního příspěvku na základě odlovu, ale také budou těžit z podpory EU, e, která bude podporovat jejich rozvoj. Tato nová dohoda s Mauritánií řeší eh, některé problémy předchozího protokolu, jehož eh, eh, užitečnost nebyla úplně nejlepší. Teď tedy bychom měli lépe těžit z možností rybolovu je škoda, že třeba eh, evropská loďstva nemohla eh, lovit hlavonožce v mauritánských vodách, teď by to mělo být zase možné. To tež platí i pro drobné pelagické ryby eh, a měly by se navýšit možnosti rybolovu těch lodí, které loví lovnou šňůrou a loví ještě kozubce senegalského. Je třeba tedy řešit eh, problémy eh, související s kvalifikací mauritánských námořníků. Nový protokol eh, také zahrnuje zlepšení pro vysoce stěhovavé druhy. Bude možné pro ně zajistit podobné podmínky, jako platí pro jiné třetí země, tím, že došlo k harmonizaci kontrolních opatření a opatření pro přestoupení k jiným dohodám o tuňáku. E, rybáři z EU budou moci lovit čtyři roky v mauritánských vodách, to je velký pokrok. E, dosud tady byla větší časová omezení a zároveň je čas na diskusi o prodloužení dohody. Je to tedy e, podstatné zlepšení pro naše loďstvo a také pro Mauritánii. Mělo by dojít k posílení vzájemných vztahů a k vyřešení problémů, které e, se týkaly e, i loďství obyvatelstva jiných třetích zemí, které tam lovily. Podmínky podle této nové dohody by měly podstatně zlepšit vztah náklady výnosy eh, a také eh, smysl přizpůsobení se technickým požadavkům. Od roku 2015 by tento protokol, eh, nebo protokol fungoval provizorně a až do konce května by ještě se měl sejít smíšený výbor, který zajistí eh, zlepšení realizace protokolu. A například ke zlepšení by mohlo dojít právě eh, k tomu, že by se mohli lovit hlavonožci v mauritánských vodách. Víme, že se o tom jednalo tomto okamžiku jsou splněny potřebné podmínky pro to, aby se tato činnost obnovila, ale víme také, že Mauritánie se staví proti a jsme si vědomi toho, že to bude velice obtížné toto tam zapracovat. Nicméně chtěli bychom, aby ten smíšený výbor se tím zabýval, i když nejsme příliš optimističtí. Další důležitá věc to je možnost vykládek v evropských přístavech, konkrétně eh, v přístavech La Luz a Las Palmas na Kanárských ostrovech zatím je možné vykládat pouze v mauritánských přístavech podle dohody a my si myslíme, tak jako komise, že by byl, mělo být možné eh, rozšířit eh, vykládky i do jiných oblastí. Děkuji vám. Pane komisar Vela, Prosím, pan komisar. You, Děkuji, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Je pro mě potěšením eh, projednávat společně tyto eh, dohody a příslušné protokoly, které se vztahují eh, k Liberii a Mauritánii. A já bych se chtěl obrátit k oběma zpravodajům, panu Valésovi a panu Mato. Eh, jsem velice rád, že i výbor pro rybolov doporučuje parlamentu, aby schválil oba tyto návrhy. Dovolte teď, abych řekl pár slov k oběma z nich a začnu s Liberií. Nová dohoda o udržitelném libolovu s Liberií není jednou z našich velkých dohod, co se týče e, rybolovních možností a finančních důsledků. Nicméně je to velice významný dokument, protože rozšiřuje regionální e, síť našich dohod e, ohledně tuňáků až na západní Afriku. Umožní to během pěti let, kdy platí dohoda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 umožnit tedy našim plavidlům eh, v, lovit v, rybolo, v výsostných vodách eh, Liberie. Dohoda s Liberií eh, přispěje nepochybně k rozšíření zeměpisného pokrytí rybolovnými aktivitami, aniž by se zvyšovaly kapacity. Dohoda s Liberií rovněž plně respektuje princip udržitelnosti rybolovných činností znalostí a vychází z nejlepších a nejaktuálnějších vědeckých údajů a je založena na eh, principu nediskriminace dalších eh, plavidel. Je tady rovněž doložka o lidských právech a vysíláme touto dohodou jasný signál, že Liberie je otevřená eh, podnikání, přestože v zemi přetrvává v loňské, po loňském roce, která byla poznamenána ebolou, situace velice závažná závažná takže vznikají nejenom rybolovné možnosti pro eh, unijní plavidla a finanční zdroje pro Liberii, ale zároveň se tady také otevírá možnost pro další rozvoj eh, sektoru rybolovu v Liberii a boje proti nezákonnému rybolovu. Eh, tato dohoda bude také používána pro, posílání, pro posílení schopností monitoringu a rybolovu opětovné operace, které budou e, realizovány v liberijských vodách, budou moci být lépe sledovány a kontrolovány. Nedávné diskuze s liberijskými orgány eh, také ještě eh, ukázaly cestu, jak dále rozvíjet náš rozvojový program s touto zemí v rámci eh, podporných, podpůrných programů v různých odvětvích. Je to zatím v prvotní fázi, nicméně liberijské orgány požádali o pomoc ve vytváření kapacit právě pro další aspekty rybolovu dopravu a rovněž pro některé další sektory hospodářského e, života země. Doufám, že to je začátek dlouho e, trvající spolupráce. A teď Mauritánie. Tato dohoda je největším e, dokumentem, největší dohodou co do finančních aspektů. Jde o 98 plavidel Evropské unie z 11 členských států, které by měly možnost zde lovit a proto je to zásadní, e, má to zásadní význam. Je to výsledek velmi intenzivního vyjednávání a představuje výrazný posun ku předu oproti předchozímu protokolu a skutečně tuto novou dohodu možno brát jako určitý e, model pro další e, dohody podobného typu. Tato eh, dohoda, tento protokol je plně v souladu s rozšířenou novou dimenzí společné rybolovné politiky, jak oba zpravodajové také uvedli, a rovněž eh, respektuje princip udržitelnosti, transparentnosti, dostupnosti unijních eh, plavidel a nediskriminace cizích plavidel. Protokol umožní dobrou návratnost peněz unijních daňových poplatníků a zvýší také stabilitu a předvídatelnost s lepšími technickými podmínkami, zajistí lepší implementaci e, prostřednictvím vyšší podmíněnosti. Teď se soustředujeme na e, velice hladkou implementaci nového protokolu a mohu vás ujistit, že komise bude monitorovat všechny jednotlivé aspekty eh, obou protokolů, abychom zajistili udržitelnost rybolovné činnosti. Rovněž budeme kontrolovat, zda-li Mauritánie respektuje principy transparentnosti a nediskriminace a domnívám se, že toto je zásadní proto, abychom zajistili, že unijní plavidla nebudou eh, operovat po Eh, na základě eh, méně výhodných podmínek než jiná plavidla. A myslím, že je velice pozitivní, že Mauritánie eh, se v poslední době také výrazně angažuje v, transparent, v větší transparentnosti rybolovných aktivit. Je tady společný výbor, který by měl zasedat koncem května letošního roku a já doufám, že na tom společném jednání budeme moci i na základě tohoto protokolu podpořit eh, podporu jednotlivých dalších hospodářských sektorů. Pak je tady také ještě v otázce eh, vytvořit novou kategorii, eh, která by umožnila vlastně no, nové druhy ryb, Eh, které se přemnožují, lovit. Rovněž budeme diskutovat eh, zmírnění povinnosti pro unijní plavidla 100 eh, svých svých úlovků vyloďovat v Debu. Děkuji vám za pozornost a doufám vaši podporu při schvalování těchto dvou dohod. Děkuji vám, pane komisaři. A teď eh, tady budou eh, hovořit kolegové jménem výborů. První je pan Sebastia za výbor DEVE. Jedna minuta. Dobrý večer, děkuji vám, pane předsedající. Výbor pro rozvoj se zajímá především o dvě otázky v souvislosti s těmito dohodami mezi EU a třetími zeměmi. Jednak je to udržitelnost. Udržitelnost, která by měla zabránit nadměrnému rybolovu, který by mohl být katastrofický pro některé druhy v těchto lovištích. A za druhé, tyto státy, které s námi podepisují dohody, by měly tedy z toho mít nějaký zisk, aby se řešila jejich složitá ekonomická situace. Proto máme radost z těch doložek o podpoře rozvoje, které by měly umožnit Mauritány Guineji i Liberii vylepšit svou ekonomickou situaci a hlavně samotný rozvoj, aby se rozvíjeli jako e, samostatné země. A tyto e, doložky také tedy souvisejí s transparentností a kontrolou dohod. Vítáme tedy tyto dvě dohody a vítáme, e, že tyto dohody jsou, obsahují i prvky velice důležité pro náš výbor. Děkuji. Děkuji vám a nyní pan Muresan za výbor pro rozpočet. Děkuji vám, vážení kolegové. Dohoda o rybolovu mezi EU a Liberií bez pochyby poskytne více příležitostí a předvídatelnost pro evropské lodi a pro průmysl jako celek. Pokud jde o výbor pro rozpočet, musím říci, že finanční dopad této dohody na rozpočet EU bude 3,5 milionu eur na pět let. Kromě toho, že evropské lodi budou mít přístup k liberijským rybolovným zdrojům, je také třeba říci, jak už to říkal zpravodaj, že polovina celkového příspěvku bude určena na podporu provádění libera, liberijské odvětvové rybářské politiky. V této zemi zhruba polovina obyvatel žije na pobřeží a rybářství je tedy důležitou součástí ekonomiky a proto je důležité dosáhnout eh, cíle vytvářet udržitelné rybolovné činnosti, tak aby zároveň to odvětví se mohlo plně rozvíjet. Klíčové bude monitorování provádění těchto opatření tak, aby ty peníze byly dobře vynakládané a aby nedocházelo k žádným podvodům s evropskými prostředky. Děkuji. Korao, un minut. Pentru... Pan Korao na jednu minutu za výbor DV. Děkuji, takže výbor DV vítá tyto návrhy. Eh, vnímáme je jako krok ku předu. Tyto země se snaží eh, se znovu postavit na nohy po letech bojů a válek. Jsou tady určité eh, pozitivní signály, co se týče zabraňování otroctví a dalších E, záporných e, fenoménů. Je třeba dále e, postupovat při vymycování chudoby a tady musím říct, že se jedná o země, které sdílejí jeden zdroj, kterým je moře a rybolov. Jako člen výboru DV musím připomenout, že přes tyto dohody s zeměmi které potřebují naší pomoc, tak naše stanovisko by mělo vést k schválení parlamentem. Děkuji. Další řečník, Jarozabal Rubal. Takže Pan Milan Mon. Děkuji vám, pane předsedající. Nejprve bych chtěl poblahopřát panu komisaři za k uzavření těchto dohod, protože jsou zcela důležité pro naše loďstvo. A také blahopřeji k tomu, že se snažíte podporovat rozvoj rybolovu v třetích zemích. Pane komisaři, je třeba pokračovat v tomto směru. Dohody s Liberií a Mauritánií jsou důležité pro evropské loďstvo, eh, také pro Galicii. Jak již tady zaznělo, tuňák je hlavním druhem, eh, který je obsažen v dohodě s Liberií. Je to vysoce stěhovavý druh a je tedy třeba mít nejrůznější rybolovné dohody v této oblasti. Protokol s Mauritánií je jeden z nejdůležitějších, které EU má. E, samozřejmě došlo k podstatnému zlepšení ve srovnání s předchozím textem, ale zase musím vyjádřit politování nad tím, že není možné lovit hlavonožce. Eh, smíšený výbor, který se sejde 30. a 31. května v Bruselu, se bude zabývat právě eh, možnostmi eh, lovy mrazírenskými trolery, které loví štikozubce. Já bych byl rád, pane komisaři, aby studie těchto populací byly připraveny právě už na jednání tohoto výboru a na základě výsledků by třeba mohlo být možné lovit právě pomocí těchto traulerů. Eh, je třeba podporovat udržitelný rybolov i za našimi hranicemi. Já tedy doufám, že přebytky z rybolovu nebudou přidělovány jiným loďstvům, které jsou méně udržitelná, jak už se tomu eh, stalo v minulosti a bylo to škodlivé jak pro populace, tak pro naše rybáře. Děkuji. Rodust, un minut și 30 de secunde. Rodust, eh, minutu a půl. Děkuji. Co se týče těchto rybolovných partnerských dohod, jsou důležitou cestou, eh, která klade důraz na principy hlavní eh, hodnoty z hlediska rybolovné politiky EU. A to je důležité pro udržitelnost. Proto, aby to fungovalo, tak v dohodách musíme stanovit jasné podmínky z hlediska udržitelnosti, konkurenceschopnosti a prosazování těch principů. Co se týče těchto dvou dohod s Mauritánií a Liberií, Udělali jsme dva důležité kroky k udržitelnosti eh, rybolovu mimo Evropskou unii. Co se týče Liberie, od roku 2007 eh, jsme eh, vlastně poprvé uzavřeli takovýto, takovouto dohodu s novým partnerem. A já jsem ráda, že Evropská unie takto přispívá k rozvoji rybolovu na místě a také k boji proti ilegálnímu rybolovu. Co se týče protokolu z Mauritánii, to je skutečný kompas pro zahraniční kohezní politiku v této oblasti. Zvláště bych chtěla vypíchnout eh, ustanovení ohledně transparentnosti. To by mělo být vodítkem pro budoucí dohody. Protokol eh, uvádí eh, všechny mm, principy, které by měly platit pro takovéto dohody. A Eh, je nutné také zde přesně zmapovat, jaké množství těchto eh, ryb je k dispozici pro Evropskou unii, aniž bychom ubírali příjmy těmto zemím. To je moje vnímání udržitelného rybolovu v rámci těchto dohod eh, s třetími státy. Děkuji. A pan Hock. Dziękuję, dziękuję panie przewodniczący. Umowa o partnerstwie w sprawie. Dziękuję Pane předsedo, to se týče dohod Evr- mezi Evropskou unii, Liberii a Mauritánii. tyto dohody jsou z naší strany akceptovány. Já jsem přesvědčen, že partnerství a udržitelný rybolov a boj eh, proti ilegálnímu rybolovu a konzistentní eh, rybolovná politika a synergie v této oblasti mohou navýšit eh, náš boj také proti diskriminaci a je to velice vhodné. Mám jednu připomínku a jeden apel. Co se týče o rybolov, eh, co se týče rybolovu eh, tuňáku, tak musíme zohlednit, že dochází také k výraznému rybolovu žraloků. A my víme, že žraloci mohou být eh, velmi nebezpeční eh, pro lidi, ale v této souvislosti nesmíme připustit, aby eh, byly zpětně tyto odlovy házeny do moře. Já jsem přesvědčen, že mm, musíme zavést zákaz odhazování těchto výmětů opět do moře. Děkuji a Paní Norika, minuta a půl. Děkuji. Tato dohoda je velmi důležitá, zvláště z hlediska Liberia. Já bych chtěla uvést některé principy, které jsou důležité v těchto dohodách. Za prvé, způsob, jakým jsou udělovány licence a povolení pro eh, Evropskou unii z hlediska těchto rybolovných práv. Eh, tady Mm, vlastně je nutné se zabývat také soukromými a bilaterálními dohodami. A já si myslím, že tudíž tyto dohody jsou velmi dobré a mohou bojovat ve prospěch rybolovních práv Evropské unie. Liberie udělala velký pokrok v minulé oblasti a myslím si, že prostředky, které budou alokovány Liberii ze strany Evropské unie, budou tedy pozitivně vydávány ve prospěch Liberie a to je tedy velké plus pro rybolovný průmysl v Liberii, který eh, je důležitou součástí eh, ekonomiky a eh, velká část populace na tom závisí. Takže je dobré také, že i my jako parlament jsme informováni o tom, jakým způsobem se realizují tyto dohody Transparentnost musí být zajištěna a to je tedy jediný způsob, jak bychom měli takto spolupracovat. To nesmí být formalita, ale musíme skutečně spolupracovat. Děkuji paní Niriáda. Minutu a půl. Děkuji. Pokud jde o dohody rybolovu, některé prvky jsou určitě záslužné. Například se tam uvádí, že zajištění potravinové bezpečnosti v Mauritánii je klíčové pro tuto zemi. A tím se také uznává, že rybářský průmysl by mohl na pomoci eh, této zemi právě v této oblasti. Nicméně komise zřejmě nedostatečně zohlednila potřeby Liberie a Mauritánie při jednáních. Eh, tak jako se tomu stalo už eh, v Irsku v minulosti, eh, je jasné, že nejsou hájeny dostatečně zájmy rybářů. Není jasné, zda došlo k nějakým konzultacím v Mauritánii. Obecně panuje názor, že je Evropané trochu podvedli a že ten příspěvek není odpovídající. Eh, podpora místního rybolovu je velice důležitá. Je také třeba podporovat legální rybolov. Je nutné zajistit lepší kontrolu, tak aby malí rybáři mohl, eh, mohli udržitelně se věnovat rybolovu. Evropská loďstva působící v zahraničí Eh, ne vždy přispívají k udržitelnosti. Právě zde třeba pobřeží Liberie a Mauritánie. V Irsku eh, například rybáři byli ohroženi právě v důsledku opatření některých institucí a toto se může teď dít ve třetích zemích. A proto bychom měli eh, kontrolovat hm, provoz těchto obrovských traulerů. Děkuji vám a nyní paní Extrém. Thank you. Thank you. EU e eh, Rybolovná dohoda mezi EU a Liberií hovoří o rybolovu v Toňáku, bude platná pět let. Tady se počítá s velkou transparentností v oblasti rybolovu. Eh, také e, jsme se zavázali k podpoře kapacit rybolovného průmyslu. To předpokládá, že tento průmysl se bude moci rozvíjet a že bude možný rybolov na základě vědeckých e, principů a e, že se tím podpoří také průmysl, na kterém závisí populace této země. Co se týče transparentnosti této dohody, tak musím říct, že to je jedna z nejlepších dohod, které máme. Jedno to ustanovení říká, že všechny tyto informace o rybolovu musí být zveřejňovány, že se to musí týkat nejenom veřejných, ale také soukromých firm, tak, aby se zabránilo eh, ilegálnímu rybolovu. Budeme to přesně kontrolovat a budeme chtít přesné a úplné informace. Co se týče dohody s Mauritánií, to je velmi do- dobrá dohoda. I zde jsou zajištěny standardy a rybolovné lodě, které pochází z Tajvanu, z Ruska, z dalších zemí, budou muset také dodržovat tyto standardy. Chceme i tady se postarat o vyšší transparentnost, tak aby bylo možné lépe využívat rybolovných zdrojů. Eh, bylo řečeno, že tyto dohody musí být také ku prospěchu populace těchto zemí a to musíme respektovat. Um to je vždycky radost vás vidět za předsednickým stolem. Zase ztráta času, zase e, nesplněný e, slib, další rybolovná dohoda, či dokonce dvě. Jedna s Liberií, druhá s Mauritánií. A vážené poslankyně, vážení poslanci, je to zase další zrada na obyčejných lidech. Je to eurokolonialismus, toho jsou ty dohody e, znamením. E, tady jde o to, Eh, že si budeme zastírat eh, a eh, zavírat oči nad tím, že budeme krást ryby druhým. Kolik Afričanů zůstane chudých, jak velké prostředky Unie skutečně jdou na pomoc obyčejným lidem. Je, existuje takové úsloví dejte člověku rybu a dáte mu jídlo na Eh, den, ale naučte ho chytat ryby a bude mít jídlo každý den celý život. My se ale snažíme eh, naopak obrat ty lidi o jejich eh, živobytí. A říká se nám, že jsme blázni. To je prostě špatně. Předseda přerušuje řečníka. E, nikdy není pozdě na to ukázat, e, že něčeho litujeme. Pan Le Breton, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Od roku 89 eh, už eh, Mauritánie a Unie podepisují dohody. Eh, toto je dohoda od roku 2015 na čtyři roky. Evropská plavidla mají možnost lovit ryby v mauritánských vodách při respektování udržitelné, udržitelného rybolovu. Je tady zvýšení objemu, kromě toho za to 50 55 milionů eur od Unie směrem k Mauritánii oproti původním 65. Mauritánie je ovšem E, velice chudou zemí e, a proto e, Unie poskytuje ještě 4 miliony 125 tisíc ročně oproti 3 milionům podle předchozí dohody. Dohoda z roku 2015 také předpokládá, že 60 těch rybářů bude mauritánského původu, takže je to dobrá dohoda pro obě strany a já jenom doufám, že toto je dohoda, která bude znamenat začátek nových vztahů mezi Unií a Mauritánií, eh, které nebyly zrovna eh, eh, nějak příliš důvěryhodné, či neměly dost eh, velkou kvalitu. Já musím říct, že před několika lety jsem byl v Mauritánii, tam jsem byl skvěle přijat. Eh, já si přeji i kvůli Mauritánii, i kvůli naší společné bezpečnosti tuto dohodu, protože Mauritánie je exemplárním partnerem v boji proti islamistům a máme skutečně výsostný zájem na tom někoho takového podporovat. Předseda, děkuji. Serao Sant Santos na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl oběha, oběma zpravodajům poblahopřát, protože ty zprávy jsou skutečně excelentní. Jedná se e, tedy o e, dohody, e, které zaručují větší transparentnost. Zajímal jsem se konkrétně o protokol s Liberií, kde se také hovoří o lidských právech a právech pracujících. Také jsem se zabýval tím, těmi environmentálními normami a finančními aspekty, e, musím říct, že země je v bohužel stále ještě ve vleku nejrůznějších vnitrostátních konfliktů po občanské válce a e, tisíci, tisícech mrtvých se teď znovu hospodářství země e, zvedá a je, myslím, velice dobré, že tuto dohodu o partnerství v oblasti rybalovu máme. Je to sektor, který musí projít restrukturalizací a e, tady vlastně je možnost možnost, jak zemi přitáhnout do eh, mezinárodního společenství. Obě dohody, jak s Liberií, tak s Mauritánií, zmož, eh, znásobují možnosti rybolovu pro Evropskou unii při dodržování eh, udržitelného rybolovu. A kromě toho je také tady možnost, nepochybně bude využitá z, spolupráce s místním sektorem. Paní Bilbao na minutu 30. Děkuji vám, pane předsedající. Já bych chtěla podpořit podpis těchto dohod mezi Liberií, Mauritánií a Evropskou unii. Chci to podpořit citem i rozumem. Já jsem z městečka Bermeo, z rybářské rodiny a mohu tedy říci, že tyto dohody u e, našich rybářů vyvolaly velké potěšení a to tež bude platit i pro rybáře z dalších evropských zemí, kteří působí v obtížném odvětví a potřebují nějakou naději a příležitosti tak aby mohli zodpovědně rybařit. Díky těmto dohodám 124 evropských lodí bude moci působit v těchto lovištích. A kromě toho ale se zavazují k udržitelnému rybolovu, k rozvoji místních komunit a k boji proti nenahlášenému a neregulovanému rybolovu. Říkala jsem, že to schvaluji citem i rozumem, protože nejen evropští rybáři, ale také místní společenství potřebují tuto politiku dohod, eh, které chtějí všechny zúčastněné strany. V Liberii to je vlastně první dohoda, v Mauritánii je to obnova jedné z nejdůležitějších dohod. Eh, ještě je třeba ovšem dořešit tu problematiku hlavonožců, to je důležité pro kanárské loďstvo. V obou případech zlepšujeme kontrolu rybolovné činnosti, Eh, lépe budeme vyhodnocovat politiku spolupráce a také vlastní silovešti dostanou ekonomický příspěvek, což je určitě lepší eh, mm, obrázek než v oblastech, kde tyto dohody jsou nahrazovány jinými způsoby rybolovu, který je méně sociální a méně udržitelný. Děkuji vám. Dámna Briano, un minut. Paní Briano, na jednu minutu. Sí, grazie, presidente. E děkuji, pane předsedo, děkuji také komisaři za práci, kterou komise realizovala a děkuji také zpravodaji. Pro Evropskou unii v dohodách o partnerství musíme uplatňovat stejné hodnoty a stejné principy, které se uplatňují také v evropských mořích. A to je normální. Když se provádí rybolov ve vodách třetích zemí, měli bychom podporovat lokální rybolov eh, z hlediska dlouhodobé udržitelnosti. My spolupracujeme se zeměmi, které potřebují tuto pomoc. A pro nás eh, otázky lidských práv a reciproční odpovědnosti, to jsou zásadně důležité otázky. Jsme velmi rádi, že tuto práci realizovala komise a začlenila tato jednotlivá ustanovení. Mimo to je také důležité pokračovat již eh, před a eh, po Eh, těchto rybolovných operací z hlediska evropského financování a musíme zajistit, aby tyto finance byly ve prospěch lokálních populací. Nesmíme zavírat oči eh, před tím, že naše flotily vlastně ubírají zdroje lokálním populacím. Na závěr chtěla říct, že doufám, že tyto dohody budou ve prospěch Liberie a zlepší současnou situaci. A paní Aguilera jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedající. Já bych chtěla poblahopřát oběma zpravodajům k výsledku, eh, protože ty dohody jsou velice důležité pro evropské loďstvo a samozřejmě také pro španělské loďstvo. A já mám z toho velkou radost a velice vás podporuji, podporuji tyto dvě dohody s Liberií i mauritánií. Myslím si, že tyto dohody se podstatně zlepšily jsou lepší než jiné dohody. Myslím, že jdeme správným směrem. Je to důležité pro evropské loďstvo a také eh, je to pokrok oproti těm předchozím. Mrzí mě, že, jak už tam hovořil pan Mato, že stále je ještě vyloučen eh, lov eh, hlavonožců. To mě opravdu mrzí, protože dříve v tom předchozím protokolu to bylo a teď to bylo vyřazeno. Nevím, jestli bude možné to tam vrátit, asi ne, ale je třeba to tady zmínit. Dále na příštím smíšeném výboru 30. a 31. 30. bude hovo- se hovořit o možnosti rybolovu mrazírenskými trolery. Je třeba vycházet z vědeckých výsledků při tom rozhodování. Děkuji vám a nyní pan Blanko. Děkuji, pane předsedající. Přijetí mezinárodních dohod o rybolovu je vždy dobrou zprávou a je to tedy dobrá zpráva, že se podařilo dosáhnout dohody s Liberií a s Mauritánií. Je to dobrá zpráva pro evropské eh, rybáře. Mluvilo se o více než 120 lodích. Je to dobrá zpráva také pro rozvoj těch dotčených zemí, s nimiž se dohoda podepisuje. A eh, je to tedy pozitivní. Já tady už eh, v této fázi rozpravy nechci zabíhat do detailů, nicméně ta dohodě s Mauritánií se mluvilo právě o těch hlavonožcích. Já bych to také chtěla zmínit, protože to je velice důležité pro nás, pro mou zemi, pro Galici. A chtěl bych se tedy přidat ke kolegům a požádat o to, zda by bylo možné přihlédnout k tomuto požadavku a zároveň bych, pane komisaři, vás chtěl vyzvat k tomu, abyste nadále pracoval eh, tímto směrem, aby se uzavřely i další dohody o rybolovu. Děkuji. Šams. Nyní tedy pokračujeme postupem ke HDI. Pan Bogovič, máte slovo. Lepa. <clears throat> Ne prihajam iz pomorske države, ki bi imela koristi od tega. Děkuji. Já nejsem ze země, která by nějak mohla těžit z eh, rybolovu v afrických vodách, ale mohu tyto dvě dohody podpořit z velice jednoduchých důvodů. Podobně jako Evropská komise a zpravodajové se domnívám, že toto je eh, typ dohody, které zohledňují oba aspekty. Na jedné straně evropská plavidla, evropské loďstvo a zároveň také jde o rozvojovou pomoc pro tyto země. Jedná se o africké státy, které hodně trpěly z, vzhledem k různým problémům, které je zasáhly epidemie a tak dále. A když diskutujeme o takovýchto návrzích dohod, tak musíme zajistit vysokou e, kvalitu humanitární pomoci. To je pravděpodobně to největší, co můžeme dělat jak pro tyto země, tak pro Unii jako takovou. E, děkuji, pane předsedo. Eh, rybolov vytváří pracovní příležitosti v celé řadě zemí v Unii i mimo Unii a proto eh, vnější politika eh, v oblasti rybolovu musí také chránit i malé, rybolov, malé rybáře takovéto dohody podobně jako dohoda s Liberií a Mauritánií, musí zahrnovat velmi jasně formulované, eh, formulovaná ustanovení ohledně ochrany drobných rybářů a boje proti nezákonnému rybolovu. Jde také o pracovní právní eh, doložku, která musí být ošetřena. Konkrétně Mauritánie. Mauritánie vlastně stále má ještě otrokářský systém, eh, kde je 4 eh, lidí eh, far, eh, národnosti faratinců, kteří žijí jako skuteční otroci. Musíme se k tomu nějak vyjádřit. Jak se k tomu stavíte, pane Velo, k této situaci otrokářského režimu, který existuje v Mauritánii? co pak my budeme uzavírat dohody se zeměmi, které ještě, kde ještě platí otrokářský režim? Äh, Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já chci nejprve eh, oběma kolegům, panu Mato i panu Valesovi, poblahopřát. Eh, pracovali velice usilovně na těchto návrzích dohod o partnerství s třetími státy. Jsme teď na kvantitativně kvalitativně vyšší úrovni, ale zároveň nesmíme ztrácet ze zřetele, že v obou dohodách, v mezinárodních dohodách je definováno, že ryba je prostě nezbytnou záležitostí, podobně jako voda a některé národy nemají možnost, vzhledem k tomu, že jim chybí technologie, plavidla a tak dále, využívat svých vlastních zdrojů a to platí pro Mauritánii, pro Liberii, se kterými teď tady podepisujeme tuto dohodu. Musíme dnes poskytnout prostředky. Jde o to, aby i ta místní populace mohla eh, realizovat příjmy a zajistit svoji reprodukci. To je velice důležité. Jde o dlouhodobý udržitelný rybolov. Eh, ten musíme uplatňovat podle našich nařízení takže je nutné toto uzevírat samozřejmě se zeměmi, které se drží těchto principů. Komisař Vela nyní. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat váženým poslankyním a poslancům za konstruktivní připomínky a návrhy. Tyto dvě e, dohody o udržitelném partnerství jsou významným krokem kupředu z různých důvodů. Z Mauritánie je to největší dohoda, e, kterou zatím máme a Liberie e, to je zase dohoda z zemí, která se ještě vzpamatovává z epidemie eboli v loňském roce. V obou případech výsledek. Všechny eh, strany budou těžit z většího eh, a úspěšnějšího monitorování, předvídatelnosti a udržitelného rybolovu. Jsou to dohody, které představují hodnotu za peníze daňových poplatníků, po které jste volali. Tyto dohody o partnerství jsou v tomto směru, jak vidím, silně podporovány v parlamentu. Já bych tady ještě chtěl něco doplnit. Několik poslanců, Sebastia, Briano a další, nicméně spochybňovali udržitelnost těchto dohod a e, musím říct, že tyto dohody dohody, které Unie s eh, těmito zeměmi uzavírá, představují skutečně vysoce transparentní a kvalitativně novou, eh, eh, nový nástroj. Rybolovné aktivity unijních Eh, loďstev budou samozřejmě plně respektovat eh, ekonormy a nebudou konkurovat místním rybářům. Unie v tomto směru je opravdovým modelem. Nikdo další na světě nemá obdobný, eh, obdobnou úroveň transparentnosti Eh, jako Unie. Další hovořili o eh, hlavonožcích a tady musím říct, že ty nejnovější vědecké výzkumy ukazují, že eh, toto je ještě druh, který je příliš loven a Mauritánie chce toto lovit vlastně vlastními silami, tady nejsou žádné e, nadbytky, takže nešlo nic dalšího vyjednat. Každopádně Unie bude pracovat s Mauritánií e, na přijetí takových e, kroků, které by tyto stavy opět přivedly na vyšší úroveň. Také se tady zmínili ještě další žraloci a e, musím říct, že unijní e, loďstvo nechytá žraloky a to ani v unijních, ani v neunijních vodách. Eh, několik poslanců ještě eh, zmínilo eh, ty drobné rybářské lodi a tady musím říct, že sektorová pomoc jde i tímto směrem v obou zemích. Ohledně otrokářského systému, tak tady musím říct, že tyto dohody pomáhají nejenom unijním loďstvům, ale i těmto státům a doufáme, že i tato dohoda umožní určitě určité praktiky eh, vymítit a zlepšit sociální situaci. Eh, děkuji. Pan Valesa na dvě minuty. Thank you, uh, Mr. President. Děkuji vám, pane předsedající. Já bych chtěl všem poděkovat za příspěvek do rozpravy dnes večer. Každé vystoupení bylo důležité, protože to byl další příspěvek k tomu, co, čeho vlastně chceme dosáhnout těmito udržitelnými dohodami s dvěma zeměmi. Já si jenom přeji, aby v určité fázi tato rozprava se konala třeba v nějaký rozumnější čas, eh, spíše než těsně před půlnocí. Děkuji. Eh, domnul Mato Děkuji vám, pan Mato, na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedající. Já bych také chtěl nejprve poděkovat všem, kteří vystoupili. Zítra budeme tedy hlasovat o dohodě. To jednání bylo složité, i podpis byl náročný, ale ta dohoda je pozitivní. Pokud jde o Mauritánii, je to země, která má mnoho potřeb, ale jako u mnoha zemích v Africe je to země s velkými možnostmi, a EU by měla posilovat vztah s touto zemí. Tady bych chtěl poukázat na to, že už mnoho let eh, Kanárské ostrovy eh, s podporou EU se snaží právě spolupracovat na velice zajímavých projektech s Mauritánií. Například eh, to jsou různé společné podniky. Také, pane komisaři, mám pocit, že jsem tady zaslechl, že Eh, tady, bylo tady řečeno, že 100% vykládek se musí dělat v Navdibu a není možné ty vykládky realizovat na Kanárských ostrovech. Já myslím, že bychom se neměli vzdávat, měli bychom jednat dál. Oni vědí, že možnost vykládky na eh, Kanárských ostrovech je reálná, navíc by je to nějak nepoškozovalo, právě naopak. Takže nevzdávejme se předem a diskutujme o tom s nimi nadále. Pokud by se podařilo tyto otázky dořešit, pak bychom skutečně vytvořili skvělý rámec pro všechny a bylo by to i příkladem pro další dohody, které EU uzavírá s třetími zeměmi. Evropský parlament tedy vyzývá komisi, aby pokračovala v této cestě transparentních jednání. A na závěr prosím o podporu při hlasování o doporučení. Chci také poděkovat práci za práci komisi a všem kolegům z parlamentu, kteří se snažili, aby ta dohoda byla co nejlepší a aby se úspěšně uzavřelo toto důležité téma, po kterém volali eh, rybáři v Evropském společenství. Děkuji vám, tím eh, končím tedy společnou rozpravu.